Takže Ja, guten Morgen. Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, program máte k dispozici, schůze je veřejná a je přenášena na internetu. A dnes tedy začínáme maratonem hlasování. Dovolím si tedy se vás zeptat, zda tu máme zastoupeny frakce tak, abychom mohli hlasovat. Zdá se, že tomu tak je, takže dovolte, abych nejprve zahájil, abychom si nejprve udělali test elektronické hlasování. Ano, a při hlasování budu hovořit anglicky, aby to bylo jednodušší. Já teď zahájím tedy ten test, test elektronického hlasování. Hlasovali všichni. Dobře, takže končím hlasování. Máme tady 19 lidí přítomných, ale 18 jich hlasovalo tedy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A pane předsedo, měl bych prozbu. A sice já jsem rovněž členem ve výboru ITRE a dnes ve výboru ITRE se v 10 hodin také hlasuje. A já jsem tedy plnoprávným členem zde i v ITRE a bohužel není možné, <laughs> abych zároveň mohl hlasovat v obou výborech. Možná, že by se mohlo na úrovni sekretariátu domluvit, aby se zamezilo tomu, aby k hlasování docházelo ve stejnou dobu v různých výborech, protože je nemožné, aby poslanci se zúčastnili tedy více hlasování. Děkuji mnohokrát. Eh, mám otázku, položil jste tuto otázku taky ITRE, já samozřejmě tuto otázku vznesu taky na ITRE, to by bylo dobré, eh, proto to, že skutečně, když se bude hlasovat, ostatní by neměli hlasovat v jiných výborech. <laughs> la, la stessa cosa mi capita nella commissione pesca stamattina. Stejná, stejná věc se týká výboru pro rybolov. Nemohli bychom se pokusit hlasování posunout třeba o čtvrt hodinky. Je skutečně nesmírně obtížné být na jednom, eh, v jednu dobu na dvou místech. Děkuji, pane Revelini. Ale teď můžeme už začít, protože máme skutečně velice dlouhé hlasování. Takže začneme E, tím prvním e, to je absolutorium Artemis, je první, 41. Nejprve tedy odložení, kdo je pro, kdo je proti, <clears throat> kdo se zdržel, čili to je zamítnuto. teď eh, tedy pozměňovací návrh 2, ten je stažen, takže teď budeme elektronicky hlasovat eh, o celém tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to jasně přijato. <clears throat> Teď máme odstavec 1, to je eh, odklad účetní závěrky, to odpadá. Teď tedy budeme hlasovat o tomto návrhu elektronicky. Zahajuji hlasováním. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také přijato. Teď máme návrh usnesení. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pětka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Šest, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je také přijato. Sedmička, pro, proti, pan Odi. Pane předsedo, já jsem chtěl udělat ústní pozměňovací návrh k sedmičce, protože k s Artemisem se stala stejná věc a to je mimořádně závažné, protože účetní dvůr po druhém roce po sobě udělal zprávu a odhadoval, že tady nejsou možné opravky. Takže vy jste viděl, že já jsem stáhl můj pozměňovací návrh, takže mezi tím eh, výkonný ředitel předložil dokument, a předložil to správně radě. Oni mě ujistili, že zahájí reformu tak, aby účetní dvůr mohl dát pozitivní hodnocení. Pozměňovací návrh 7 navrhuje, aby podnik připravil parlamentu zprávu, která bude rovněž dispozici eh, účetnímu dvoru, abych rád opravil poslední větu. Tato věta, kterou navrhuji škrtnout je, řeknu to anglicky. To take a final decision on the charge for the financial year 2000 tato věta nemá tedy smysl, protože jsme se dohodli jinak. Děkuji mnohokrát, pane Ody. Takže budeme hlasovat tak, jak to bylo pozměněno. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Teď máme osmičku, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh na devět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Tady máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. <clears throat> Teď pozměňovací návrh 11, zase oddělené hlasování první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. Budu tedy pokračovat um, Clean Sky, letecký průmysl a životní prostředí. Tady máme pozměňovací návrh 1 o odložení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď budeme elektronicky hlasovat o, k tomuto rozhodnutí. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Tedy to je také přijato. Teď tedy ta závěrka účetní elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasováním. To je také přijato. Teď půjdeme k návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď poznáte návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 6, budeme odděleně hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. O druhé části budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je zamítnuto. Teď sedmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Devítka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď máme pozměnací návrh desítka, opět oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď pozměnací návrh 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď budeme hlasovat elektronicky o celé návrhu tohoto usnesení. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. To je přijato. Teď budeme pokračovat s ENIAKem, což je oddělení absoluta pro Evropský poradní zbor pro iniciativu v oblasti. Kdo je pro to? První návrh, aby se odložil, to je zamítnuto. Teď eh, máme návrh rozhodnutí, zahajuje elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Ano, končím hlasování. To je přijato. Já mám svoji kartu, ale obávám se, že to nefunguje. Jenom jsem vás o tom chtěla informovat, že mi to nefunguje, takže poprosím sekretariat, aby, aby s tím něco udělali, aby to také vzali v úvahu. <clears throat> takže eh, to bylo přijato. Teď závěrka účetní. Opět elektronicky hlasujeme. Zahajuji toto hlasování. Končím elektronické hlasování. Další eh, technická, pane předsedo, když eh, hlasujeme o absolutoriu, tak potom snad není potřeba, eh, abychom hlasovali ještě o účetní závěrce. To je vlastně pravda, protože tady bylo to odložení. Ano, bylo mi ale přesto řečeno, že bychom na to, k tomu měli přijmout nějaké rozhodnutí protože počet eh, hlasujících a vůbec hlasy jsou potom v zápisu, takže já si myslím, že tím pádem, že to děláme elektronicky, tak jenom eh, zajistíme, že tato podmínka je také splněna. Zkrátka do záznamu by se toto mělo, eh, do zápisu by se toto mělo dostat. Teď máme tedy návrh pro usnesení. E, pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. E, tady máme ústní pozměňovací návrh, to je úplně to samé. Jestliže to e, výbor přijme, tak to je vlastně úplně totožné. Teď tedy ten ústní pozměňovací návrh To je pozměňovací návrh 6, který je ústně pozměněn. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. E, osmička, oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo je se zdržel, to je přijato. Teď druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď mám poslanecký návrh devítka, opět ve dvou částech. Kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Poslanecký návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. A teď máme usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. To je přijato. Teď budeme pokračovat s eh, společný podnik pro palivové články a vodík. Tady máme opět odložení absolutora, kdo je pro, kdo je proti, kdo je to je zamítnuto, tak teď budeme elektronicky hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji toto hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasováním. Je to přijato. Teď tedy e, účetní závěrka. Opět zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Také přijato. Teď máme návrh usnesení. Tady máme pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo eh, se zdržel? To je přijato. Eh, to je tedy první část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, opět ve dvou částech, kdo je pro první část, pro druhou, kdo se zdržel, to je přijato, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel se, to je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Máme tedy teď hlasování o celém návrhu tohoto usnesení. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Teď budeme pokračovat eh, eh, iniciativou pro inovativní léčiva. Opět odložení absolutora, kde pro, kde proti, kdo se zdržel to je zamítnuto. Teď budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, a budeme eh, pokračovat eh, účetní závěrkou. Opět zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasováním. To je taky eh, přijato a budeme pokračovat tedy návrhem usnesení pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, tady máme také ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je, to je první část, kdo je proti, kdo se zdržel, první část je tedy přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. Kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu usnesení. Zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování. Je to přijato. Teď půjdeme dál. Udělení absolutoria eh, energie jaderné fúze. Kdo je pro, kdo je proti, kdo eh, je se zdržel. Teď zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Teď končím hlasování. To je přijato. Teď eh, účetní závěrka. Opět elektronicky hlasujeme. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Ho končím. To je přijato. A teď tedy návrh usnesení, pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, opět zamítnuto 6 ve dvou částech, první, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Toto je přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zdrž... Eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď budeme hlasovat o celém návrhu eh, tohoto usnesení. Hlasujeme elektronicky, končím hlasování. To je přijato. Budeme pokračovat. Sesar. Eh, opět eh, návrh, aby bylo odloženo absolutorium, to je zamítnuto. Teď celá, celé to usnesení. Všichni hlasovali. Končím hlasování. To je přijato. Teď tedy eh, uzávěrka účetní. Eh, zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. To je přijato. Budeme pokračovat teď návrhem usnesení. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, tady máme oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, eh, to je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 6, opět ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Potom pozměňovací návrh 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A čtyři, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď budeme tedy hlasovat o celém tomto návrhu usnesení elektronicky opět. Takže končím hlasování, je to přijato. Takže jsme eh, splnili první bod a teď máme druhou část. Udělení absolutoreta eh, za rok 2012. Eh, tady to je část třetí, já to čtu, tak abyste měli dost času, tady aby si vyměnili místo zástupci sekretariátu. To je část 3 komise a výkonné agentury. Budu pokračovat um, absolutoriem pro komisi. Je to zpráva Pípera. Are you ready? Jste připraveni? Eh, pozměňovací návrhy, které se snaží odložení udělení absolutoria. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrhy, které chtějí udělit absolutorium. Kdo je pro udělení absolutoria, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce a bylo to přijato. There was a question to clarify what we have voted. Chtěli jste nyní vyjasnit, o čem vlastně hlasujeme. Nyní jsme hlasovali o uh, návrzích 6, 3 a 7. Všechny tři byly přijaty. A nyní Nyní budeme pokračovat odstavcem 1. Je to pozměňovací návrh číslo 8. Pozměňovací návrhy, které chtějí oddělit uh, udělení absolutoria, kdo je pro, kdo je proti. Uh, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh číslo 9. Uh, to je návrh, který chce udělit absolutorium, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní tedy elektronické hlasování o návrhu v pozměněném znění. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. E, a bylo to přijato. A nyní tady pokračujeme odstavcem 1. Je to pozměňovací návrh číslo 10, který chce odložit udělení absolutoria, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A nyní tady pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Elektronické hlasování je nyní zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a bylo to přijato. Pokračujeme dál. Pozměňovací návrh číslo 12, odložení absolutoria, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 13, eh, udělení absolutoria, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, nyní tady zahajuji elektronické hlasování. Hlasování o konce a bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo 14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 Hlasovali všichni, hlasování u konce. A je to přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? A nyní tedy je to napsáno, že pokud 20 bude zamítnuta, tak bychom měli hlasovat o účetní závěrce. Takže kdo je pro účetní závěrku, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. To znamená, že můžeme hlasovat o rozhodnutí jako celku, zahajuje elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A nyní se dostáváme k hlasování o usnesení. Je to pozměňovací návrh 27, ten byl stažen. Nyní tu máme možný kompromis. Dobře, to znamená, že můžeme hlasovat o kompromisu. A ten kompromis tady nahradí všechny ty pozměňovací návrhy až po číslo 37. Je to jasné? Dobře, to znamená, že hlasujeme o kompromisu. Kdo je pro kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel a je to přijato. A jedeme dál. Pokračujeme 38. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to elektronicky zkontrolujeme. Takže elektronicky hlasujeme o 38, o pozměňovacím návrhu 38. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Je to 12 hlasů pro, 12 proti. 39. 39. Pokračuji pozměňovacím návrhem 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to nejasné, to znamená, že to elektronicky zkontrolujeme. Elektronicky hlasujeme o 39. Hlasovali všichni, zatím ne dobře, takže hlasování končí až teď. A bylo to přijato. E, omlouvám se za tu nejistotu. A nyní 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 41 pro? proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, elektronicky to zkontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování o 41. O, omlouvám se, e, udělal jsem chybu, je to 42, takže kontrolujeme 42. Kontrola končí, děkuji, je to zamítnuto. 43. Hlasování je zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. O tom nebudeme hlasovat. 45. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 46. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 47. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 48. To odpadá. 49. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, to bychom mohli nahradit eh, kompromisem o odstavci 32a. To znamená, že nechám hlasovat o kompromisu, nebo jak to bude? Dobře, to znamená, že se posouváme až eh, k pozměňovacímu návrhu 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro? Proti, zdrželi se. Nevím, nejsem si jist, to znamená, že kontrolujeme elektronicky 55. Hlasování končí. A je to přijato. 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Raději to elektronicky zkontrolujeme. 59, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 60 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 60, druhá část pro, proti, zdrželi se. To není jasné. Takže prosím, elektronicky zkontrolujeme druhou část 60. Myslím si, že to bude přijato, ale nehlásilo se moc poslanců, musím říct. Hlasovali všichni, hlasování končí a je to přijato. Tak a eh, Berme to optimisticky a pokračujeme 61, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní tady možný kompromis. Kdo je pro, kdo je pro tento možný kompromis, kdo je proti. Prosím, hlaste se, kdo je pro možný kompromis mm, v odstavci 8, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. To znamená, že pokračujeme 66. Je to správně? Ano. Takže 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 67 pro. Omlouvám se. Je to část kompromisu? Ne. Dobře, takže hlasujeme o 64. Uh, eh, omlouvám se, 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, 72 dobře, to odpadá, takže 73 to bylo staženo, takže 74 až 77, to je možný kompromis, kdo je pro, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pokračujeme dál. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Eh, takže hlasujeme elektronicky o 78. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Je to stejná situace. Pokračujeme 83, což je kompromis. Kdo je pro kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. A pokročíme dál. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato 92 pro, ne, ne, pardon, 92 ne, takže 93. 93, kdo je pro, proti, zdrželo se, přijato 96, to je e, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 95, to odpadá, 97 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní dílčí hlasování o 98. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme to. První část. Zahuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100 s ústním pozměňovacím návrhem. Ne, omlouvám se, ještě 99. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní pokračujeme návrhem číslo 100 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 101. Zase ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní pokračujeme dál, je tu možný kompromis. Číslo 103, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pokud e, bude kompromis přijat, tak 104, 105 odpadá, to znamená, že se dostáváme ke 106, kdo je pro, 106. Kdo se zdržel, je proti, přijato 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale nebylo to jasné. 108, 108, zahajuji elektronickou kontrolu. Hlasování končí a bylo to jasnou většinou přijato. Omlouvám se. Prosím, hlaste se jasně. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 110 pro, proti, zdržel se přijato 114 pro, proti, zdrželi se. Nebylo to tak jasné, takže zkontrolujeme 114. Kontrola končí. A. Omlouvám se. Prosím, hlasujte jasně. Pokračujeme dál. 115 pro. 115 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 116 pro. Proti. Zdrželi se. Raději to zkontrolujeme. 116. Zahajuji kontrolu. Hlasovali všichni? Zatím ne, dobře, nyní už hlasovali všichni, takže hlasování končí. Fiona Hall jste započítali? Ano, už to, už to funguje dobře, takže to bylo přijato. 13 k 12. Blahopřejeme paní Gresle. A nyní 117, 118, to je tady pokryto kompromisem, takže kdo je pro tento kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. A pokračujeme 119, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 120 pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, ale raději to zkontrolujeme. Takže 120 elektronická kontrola, kterou tímto zahajuji. Hlasování končí a je to zamítnuto. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121 to odpadá. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 125 pro, proti, zdrželi se, je to přijato. 126 odpadá, 127 bylo staženo. Pokračujeme dál, máme tu kompromis, kdo je pro tento možný kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, to tady nebylo jasné. 130, kontrolujeme elektronicky 130, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. A bylo to jasně přijato. Kompromis, kdo je pro kompromis? Kompromisní pozměňovací návrh, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní 133 to je pokryto kompromisem, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A pokračujeme dál. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 135 až 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pokračujeme dál. 138, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 139, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 140 pro, proti, zdržel se, přijato. 142 pro, proti, zdržel se, přijato. Sto čtyřicet tři pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 až 147 kompromis, kdo je pro, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 148, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, je to přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale zkontrolujeme to, zkontrolujeme 155, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Další kompromis, který pokrývá 32b. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se. Raději to zkontrolujeme. 158, zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 13 ku 13. Pokračujeme dál. 159. Dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. První část. Zahajuji hlasování. Raději to tedy zkontrolujeme. Kontrola končí a je to zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 161 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 162 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Můžeme hlasovat unblock od 160 do 165. Dobře, takže 163. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 165, pro, proti, zdrželi se, přijato 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, raději to zkontrolujeme, 166, hlasování je zahájeno. hlasování končí a je to přijato. 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné, to znamená, že to elektronicky zkontrolujeme, hlasujeme o 167, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato. 168, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. dobře. Ano. A hlasovali jsme tady o stejné věci. Nyní tady budeme hlasovat o možném kompromisu, eh, který bude pokrývat 189 a 180. To znamená, že já nechávám hlasovat o tomto kompromisu. Kdo je pro ten kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis to tady pokrývá 179 až 180, 177, o tom musíme hlasovat. Dobře, takže 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní 181, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, raději to zkontrolujeme. 182, hlasování je zahájeno. 182, hlasování končí. A je to přijato. 183, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 184 pro, proti, zdržel se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 s ústním pozměňovacím návrhem. Derek, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, je to můj pozměňovací návrh, ale není to můj ústní pozměňovací návrh. Já uh, to teda chci odhlasovat od toho návrhu, chci, vám pouze, chci vás pouze informovat o tom, že ten ústní pozměňovací návrh není uh, můj. Uh, rád bych věděl, kdo ho předložil, to by mě zajímalo. Dobře, ví to někdo? od, od koho pochází ten ústní pozměňovací návrh. Možná, že nám někdo pomůže v této věci. To znamená, že vy ho nechcete přijmout? Já to tedy přijmu, ano? Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? To je vždycky zajímavá věc. Je někdo proti pozměňovacímu, ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobře, to znamená, že budeme hlasovat o tomto návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Dobře, pokračujeme dál. 190. A jak to vypadá s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 192 pro, proti, zdržel se přijato. 193 pro, proti, zdržel se přijato. 194 pro, proti, zdržel se přijato. 195 pro, proti, zdržel se přijato. 196 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdržel se. Raději to zkontrolujeme, 198, eh, kontrola je zahájena. Hlasovali všichni? A bylo to zamítnuto 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. To znamená, eh, ne, pardon, je to zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, to znamená, kontrolujeme 201. Kontrola je zahájena. Hlasovali všichni? Zatím ne. 201. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 202, 203. To jsou identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 102, 204 pro, proti, zdrželi se přijato. 206 pro, proti, zdrželi se přijato. 205, to odpadá. 207 pro, proti, zdrželi se přijato. 208 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže zkontrolujeme 208. Hlasování je zahájeno. 208. Hlasovali všichni. Zatím ne, takže hlasování končí až teď. Je to zamítnuto. 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pokračujeme dál. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže zahajuji kontrolu. Kontrolujeme 210. Prosím. Hlasovali všichni? Zatím ne. Nyní už hlasovali všichni, to znamená, že hlasování končí. 211. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Stejná situace, to znamená, že to raději elektronicky prověříme. 211, hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni. Hlasování tedy končí. A bylo to přijato. 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 215 pro, proti, zdržel se, přijato. 216 pro, proti, zdržel se, přijato. 217 pro, proti, zdržel se, přijato. 218 pro, proti, zdržel se, přijato. 219 pro, proti, zdržel se, přijato. 220 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto 221 pro, proti, zdrželi se, to raději elektronicky prověříme, takže 221, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, kontrola končí a je to přijato. O většinou jednoho hlasu. 223, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 224 odpadá, takže 224, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato 225, pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto 226 pro, proti, zdrželi se, to raději zkontrolujeme, takže 226 kontrolujeme elektronicky. Everybody voted. Hlasovali, hlasovali všichni. Končíme tu kontrolu. To je zamítnuto. 227, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 228, <clears throat> kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 229, kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, přijato, 230, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato, 231, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 232 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo je přijato, teď 233 pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 234, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 235, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 236. <clears throat> Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 237. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 238. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 240 pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá. 241, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá. 243, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá. 245, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 246, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. 247, kdo je pro? Proti, <clears throat> Kdo se zdržel? Po si, to si radši překontrolujeme, čili 247. Budeme hlasovat elektronicky. <clears throat> Končím. Takže je to zamítnuto. 248, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 249, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. stále ještě jste schopni hlasovat. Pokud ano, tak bude pokračovat. 251, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 250 odpadá, 252, kdo je 252, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 253, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 254, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to není jasné, čili 254 si překontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasováním. To je zamítnuto. 255, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 257, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Další odpadá. Budeme pokračovat 258. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 259. odpadá. 261. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ani to není jasné, pojďme to překontrolovat. Končím hlasováním. to je jasně přijato o jeden hlas, takže můžeme pogratulovat Derekovi. Budeme pokračovat 260, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. To je přijato. Budeme pokračovat. 263, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 267, 267, teď přeskočím na 267. Kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, takže pan Gajer potom 264 stáhne. Je to tak? 264, tady budeme hlasovat, kdo je proti, kdo, je pro, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 265, kdo je pro, kdo je proti, kdo, e, to je také zamítnuto. <clears throat> E, další odpada, odpada, čili 269, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 270 Můžeme 70, 71 a 72 hlasovat o tom společně. Souhlasíte s tím všichni? Dobře, takže budeme hlasovat a blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Dvěstě tři, kdo je pro? Proti, kdo se, to je přijato. 274, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. 275, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 277, tady je ústní pozměňovací návrh. To je o toho původního zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 276, to odpadá. 278, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 279, to odpadá. 280, kdo je pro? Kdo, 280, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další 281 odpadá, 282 také, 283, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to není jasné, to si překontrolujeme elektronicky, hlasujeme o 283. Končím hlasováním. Přijato. 284 je stažena, 285, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 285. Tady je možný kompromis 286, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, čili to je přijato. 292. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 293. Tady doufám, že je jasné to ústí pozměňovací návrh. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 294, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme. Pozměňovací návrh 294, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. To je přijato. Teď 295, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 296, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 297, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 298, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 299, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, elektronicky to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 299. <clears throat> Hlasovali všichni. Končím hlasováním. To je zamítnuto. 300, tady je eh, něco přidáno. Kdo souhlasí s tímto doplněním? Tereku? Děkuji, pane předsedo, ale eh, toto je zase takový mysteriózní eh, návrh. Ono to vůbec nedává smysl. Já myslím, že vůbec nemá smysl, aby toto jsme dávali do toho textu. já bych navrhoval, ať se vrátíme k tomu původnímu textu takže teď víte, že <clears throat> zpravodaj je proti bez, <clears throat> této, bez tohoto doplňujícího textu, ale Derek je proti tomu, takže budeme hlasovat o tom původním textu, který nebyl pozměněn. Je to tak? Je to jasné? Hlasujeme tedy o původním textu, tak jak ho předložil Derek. Je to <clears throat> eh, pozměňovací návrh 300. Kdo je pro, kdo je proti? to je zamítnuto, ale přesto bych si to radši ověřil, takže elektronicky si ověřujeme pozměňovací návrh 300. Končím hlasováním. Zamítnuto. Teď 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato 302, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 303, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 304, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. ne, možná, že si to radši překontrolujeme. Poznávací návrh 304. Všichni jste se zbudili už, takže teď eh, elektronicky kontrolujeme. Je to přijato. Musíme skutečně, musíte důvěřovat svému předsedovi. Jestliže ale ten signál není zcela jasný, tak je to těžké eh, to určit. Kdo je pro 305, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 306, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, já si myslím, že to je zamítnuto, ale pojďme si to přece jenom překontrolovat. Pozměňovací na 306, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 307, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to není jasné, či budeme zase ověřovat elektronicky pozměňovací návrh 307. Hlasovali všichni. Ještě ne. Takže končím hlasování. To je zamítnuto. 310, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 309 padá. 308, <clears throat> kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 311, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 312, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 313, kdo je pro? kdo se proti, zdržel, to je přijato. Další je e, staženo. <clears throat> Máme tady ale pozměňovací návrh e, navrhující vynechání části textu, takže 315 a 316 budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Takže další je možný kompromis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, pokračujeme poznacím návrhem 331, kdo je pro, 331, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to není jasné, budeme ověřovat. Pozměňovací návrh 331. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď 332, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Pojďme si to ověřit. 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je přijato. 332 odpadá, 335 odpadá, takže 336, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 338, kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, to je přijato, 340, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 339, Další jsou potom staženy ty pozměňovací návrhy. Je to tak? Ano, ano, takže můžeme pokračovat až 345, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, 346, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 347, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 348, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 349, ano, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, 350, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 351, kdo je pro, proti, se zdržel, přijato, ale radši si to překontrolujeme. 351 pozměňovací návrh, elektronická kontrola. Ano, to je e, pozměňovací návrh předložený Evou. Končím hlasování. To je přijato. 352, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 353. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To není jasné. Překontrolujeme si pozměňovací návrh 353. Hlasování je zájeno. A teď kontroluji, teď končím, takže to je zamítnuto. 355, kdo je pro, kdo je proti, to si také zkontrolujeme. 355. Ale 354 ještě, o tom jsme nehlasovali. Končím, končím kontrolní hlasování. To je zamítnuto, ale to je 355, ta je zamítnuta bylo mi řečeno, že jsme nehlasovali o 354. Já si myslím, že jsme hlasovali. To bylo zamítnuto 12 12. Ne, takže znovu 354. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo eh, se zdržel, to je zamítnuto. Teď 356. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. A teď 357. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To si překontrolujeme. 358 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. To je zamítnuto. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 362. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Dále Tady se o tom nedá eh, hlasovat eh, blokově, takže po jednotlivých odstavcích. 359, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 360, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 363, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 364, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 365, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 366, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 367, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 368, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 369, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 370, kdo je pro, proti, zamítnuto, 371, kdo je pro, proti, Eh, zdržel se někdo hlasování, 370, to zamítnuto, 372 pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A 373, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A 374, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 375, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 376 je staženo, 377, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si radši ověříme. Ověřujeme 377. Končím hlasováním. Zamítnuto. 378, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 379, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 380, kdo je pro, to je staženo, pardon. 381, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 382, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 383, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je, se zdržel? Zamítnuto. 384 staženo. 385, kdo je pro? Proti? se zdržel, to je zamítnuto. 386, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme. Kontrolujeme poznáci návrh 386. Končím hlasování. To je jednoznačně přijato. Další odpadá 388, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 389, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 390, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 391, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je opět velice těsné, takže si elektronicky překontrolujeme pozměňovací návrh 391, hlasujeme. Hlasovat jste všichni, končím. To je zamítnuto. 392, kdo je pro? Kdo je proti? 392, elektronicky si to překontrolujeme. Končím hlasování. To je jedno, se omlouvám, takže 393, kdo je pro, kdo je proti. Kdo eh, se zdržel? Zdá se, že to je zamítnuto. Zkontrolujeme si to. 393. Končím hlasování. Je to zamítnuto velice těsně. 394. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? 394 si taky elektronicky ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Teď 395. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že je to zamítnuto, ale pojďme si to také překontrolovat. 395. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To je přijato. Teď 300, eh, teď 300, omlouvám se, 396. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto, ale prosím, všichni se při hlasování skutečně účastněte. 396, kontrolujeme to. Končím eh, kontrolní hlasování. Je to přijato. Teď 397. Kdo je pro? Prosím, jasně ukazujte, jestli jste pro nebo proti, nebo jste se zdrželi. Je to přijato. 398, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 399, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 400, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? To si přehon, překontrolujeme. Je to poslanecí návrh 400. Končím hlasování. Zamítnuto. 401. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato, ale pojďme si to přesto překontrolovat 401, abychom měli jistotu. Končím hlasováním. 402, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 403, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 404, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Dostáváme se k 405, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 406. To má dvě části. Kdo je pro? První část, kdo je proti, kdo to je přijato. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, přijato. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo je se zdržel, přijato. Pátá, čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato, ne? Dobře, takže si překontrolujeme čtvrtou část pozměňovacího návrhu 406. skončím hlasování. To je jasně přijato. Teď 408, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, mi skutečně pomáhá, když koordinátoři dávají ten správný signál. Takže dobře, tak si to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 408. Je to tady jak v tělocvičně. Dobrá, asi rozumíte tomu, že sice se ukázalo, že mám pravdu, ale mohl jsem s také mít před 13, 12, opravdu to se na první pohled nerozezná. 407, kdo je pro, kdo je proti. 407 si taky překontrolujeme. Check is closed. It's taken. A tak to je přijato 409, kdo je pro, kdo je proti, e, se zdržel, to je přijato. 410, tady hlasujeme odděleně, ta první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si také překontrolujeme. První část si kontrolujeme elektronicky. Končím toto hlasování. Opět to je přijato. Druhá část. Opět elektronicky budeme hlasovat. Eh, hlasujeme o druhé části pozměňovací návrh 410. Končím hlasování. Je to přijato. 411, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To si také překontrolujeme. 411 je to velice těsný výsledek, takže si to radši elektronicky ověříme. Hlasovali všichni, 411. Končím hlasováním a je to zamítnuto, protože někdo se e, k nám přidal, takže nás o jednoho víc. 412, opět ve dvou částech hlasujeme, budeme to elektronicky o tom hlasovat. E, k první části pozměňovací návrh 412. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasováním. To je také zamítnuto. Teď elektronicky budeme kontrolovat také druhou část. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 413, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. 414 ve třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je opět velice těsné, takže si to elektronicky ověříme. První část pozměňovacího návrhu 414 zahajuji hlasováním. Hlasovali všichni, končím hlasováním. Je to přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět elektronicky ověříme. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A to je přijato. Teď 418, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 419, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 415, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 416, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 417, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto 420, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto 421, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 422, kdo je pro, proti. 422 se musíme ověřit, to není jasné. Končím tento kontrolní hlasování, je to přijato. 423, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, takže si 423 také překontrolujeme. Zahajuji toto hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. To je zamítnuto. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 23 pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 24, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 26, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, také přijato. Teď se dostáváme eh, k výborům. Ano. Eh, tady bychom mohli eh, hlasovat blokově o všech těch návrzích z e, výboru AFED. jedna dva trojka to můžeme, pokud s tím budete souhlasit, o tom můžeme hlasovat dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Čtyřka, pětka, šestka, opět hlasujeme dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pak máme eh, DV, eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Bylo to přijato? Ne, ne eh, pojďme to radši překontrolovat. Pozměňovací návrh 9, pozměňovací návrh 1. Končím hlasováním. To je zamítnuto. A teď od dvojky do šestky můžeme to udělat en bloc. DV 2, 3, 4, 5, 6, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, vše přijato. Teď máme od eh, výboru EMPL pro zaměstnanost, eh, jednička, ta už ta je pokryta, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, eh, poznací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přida, přijato, 7 a 8 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď máme Envy, jednička, ta už je pokryta. Můžeme teď udělat dvojku až sedmnáctku unblock, nebo ne, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď máme výbor pro dopravu, jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka unblock, hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Budeme pokračovat eh, sedmičkou. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď máme regi. Můžeme to udělat sedmičku a osmičku dohromady. Amblok. Ty všechny ostatní jsou uh, už pokryty. Sedmička, osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? To je přijato. Teď máme e, výbor pro rybolov. E, můžeme opět udělat jedničku až sedmičku en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pokračujeme opět 8 až 12, stejný výbor pro rybolov, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď máme výbor pro kulturu a vzdělání, kdo jednička je sedmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď máme Libe, jednička, ta už je e, e, ošetřena, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a blok, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď máme výbor pro eh, ženská práva. Opět to uděláme dohromady. Jedna až osmička. Hlasujeme amblo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A teď budeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém, tak jak bylo eh, pozměněno. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže můžeme poblahopřát pravodaji. Teď budeme pokračovat. Bylo by možná zdravé a vhodné, kdybychom si udělali krátkou pětiminutovou přestávku, to znamená, že budeme pokračovat v 10 hodin 40 minut.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, eröffne die unterbrochene. Prosím, posaďte se. Dámy a pánové, rád bych opět zahájil naše jednání po této krátké přestávce. Pokračujeme dál se zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu a pokračuje letošní hlasovací maraton půjde o e, zvláštní zprávu Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria komisi za rok 2012. Naším zpravodajem je Markus Pieper, to znamená, že e, se e, ptám, jestli si myslíte, myslí vaše skupina, že můžeme tady pokračovat v hlasování. Dobře, to znamená, že začnu návrhem 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato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 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat an blok o pozměňovacích návrzích 22 až 25. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, raději to zkontrolujeme, 26. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, raději to zkontrolujeme, takže hlasujeme o 30 a hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato 31 pro,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 A je to přijato. 39 pro, proti, strželi se, raději to prověříme, 39, 39, kdo je pro, kdo je proti. Hlasování je zahájeno, kontrolujeme 39, hlasování končí. Je to přijato. Stejnou většinou 40, kdo je pro, proti, strželi se, přijato 41 pro, proti,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 proti, zdrželi se přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronické hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. Hlasování je zahájeno. A teď končí. A je to přijato. Děkujeme, děkujeme panu zpravodaji a blahopřejeme mu. Můžeme pokračovat dál. Další část je zpráva Katalin Sorin Ivan a začneme pozměňovacím návrhem číslo jedna. Odložení udělení absolutoria, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A nyní elektronické hlasování o celém e, rozhodnutí. Zahajuji ho. Hlasovali všichni. Ještě ne. Není ano, to znamená, že hlasování končím. A je to přijato. Nyní usnesení. Návrh usnesení. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pět, pardon, pro, proti, zdrželi se, přijato. Raději zkontrolujeme, to znamená pětku, kontrolujeme elektronicky, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato.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 Bylo to zamítnuto, alespoň jak to vidím já, ale prověříme to. Končím kontrolní hlasování. A je to přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se přijato 33 pro, proti, zdrželi se. Je to přijato, ale raději to prověříme, takže 33 kontrolujeme elektronicky. Hlasování končí. 15 k 8. Dobře. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme, takže 35 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 36. Kdo je pro? procedurální připomínka, prosím. Vy jste řekl o 34, že ten návrh byl přijat. Mohli bychom to prověřit? 34. Dobře, takže prověříme 34. Vracíme se ke 34. Kdo je pro? Eh, ne, pardon, je to elektronické hlasování. Takže kontrolujeme 34. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A nyní je to zamítnuto. Dobře, bylo to zajímá... zamítnuto, děkuji vám za připomenutí. A nyní 36. Eh, to bylo zamítnuto, ano, to už jsme dělali, dobře, zna, to znamená, že jsme u 36. Ještě jednou, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Kontrolní elektronické hlasování o 36. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Pro? Proti? Zdržel se, raději to prověříme elektronicky, kontrolujeme elektronicky 38. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 42. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 41. Pro, proti, zdržel se, je to zamítnuto. Je to, pardon, přijato. Ale e, raději to věříme. Takže elektronická kontrola 41. Hlasování končí a je to přijato jasnou většinou. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to zamítnuté, ale raději prověříme 43. Takže elektronicky hlasujeme o návrhu 43. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 44. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. 47. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 bez problémů. Dobře, e, zkontrolujeme to, jestli chcete. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování teď končí. Děkuji. Je to... E, já jsem to neviděl, jasně bylo to přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Za, vypadá to, že je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 49. Kdo je pro? Pro 49. Kdo je proti? Raději prověříme 49. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Dobře. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. 53. Elektronické hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 56 pro, proti, zdržel se přijato. 58 pro, proti, zdržel se. Raději to elektronicky prověříme. Kontrolujeme 58. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato. 59. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 50, že, pardon, 60, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat, zamítnuto 61 pro, proti, zdržel se, přijato 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 63 pro, proti, zdržel se, to prověříme, takže 63 předkládám k elektronickému hlasování. Hlasování končí. A je to jasno většinou přijato 64 pro, proti, zdrželi se přijato 65 pro, proti, zdrželi se přijato 66 pro, proti, omlouvám se, 65 chcete zkontrolovat dobře, takže kontrolujeme 65. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí a je to jasnou většinou zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 70. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 71 70, pardon, kontrolujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A bylo to přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme 72. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A bylo to zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, to prověříme, takže 78 kontrolujeme elektronicky. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 79. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 80 pro, proti, zdrželi se přijato 81 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Takže prověříme elektronicky 81. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, takže 86 předkládám k elektronickému hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí a bylo to přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato, 8, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se, přijato, 91 pro, proti, zdrželi se, přijato, 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se, Raději to prověříme. 93. Zahajujeme elektronické hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To zkontrolujeme, takže 95 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování. Je to přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Elektronicky to prověříme. 96. Končím hlasování. A je to přijato. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat dobře, takže 97, kontrolujeme elektronicky. Hlasování končí. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, to prověříme, 99 kontrolujeme elektronicky. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Nyní 100. Návrh číslo 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? jasnou většinou zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, to bylo staženo, 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo... elektronická kontrola 103, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, hlasování končí a je to přijato. 104, 104, kdo je pro,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 ale prověříme to. 108 předkládám k elektronickému hlasování, které je tímto zahájeno. Hlasování končí. Bylo to přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pravděpodobně stejná většina. Prověříme 109. Zahajuji hlasování. Nejsem si úplně jist tím výsledkem. Omlouvám se za tu komplikaci. Hlasování končí. A 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale nechám to zkontrolovat. Takže hlasujeme o 111. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? A nyní elektronické hlasování o e, návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže hlasování končím. Blahopřejeme Eh, zpravodaj a dostáváme se dál, postupujeme k dalšímu bodu. Eh, k dalšímu hlasování, snad je to již poslední dnešní hlasování. Opět se jedná o absolutorium, což je eh, Rada a Evropská rada. Naším zpravodajem je kolega Boguslav Sonik. Pozměňovací návrh 1. Tady jde o to, aby byla uděleno absolutorem, to je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Teď budeme hlasovat elektronicky o návrhu rozhodnutí, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. To je přijato. A teď máme návrh usnesení, pozměnací návrh 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato, pozměnací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, pětka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, a šestka, pro, proti, kdo se zdržel, Um, sedmička, kdo je pro, to je přijeto. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, to je přijeto. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijeto. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijeto. Pozměnit 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme. Překontrolujeme si hlasování k pozměňovacímu návrhu 11. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. Je to přijato. Pozměnací návrh 12, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. E, myslím, že to jasné není, takže si překontrolujeme hlasování k bodu 3, teda k pozměňovacímu návrhu 13. Hlasovali všichni, končím hlasování. Dobře, tak proto máme tady právě tu elektronickou možnost překontrolovat. Teď 14 až 18 můžeme společně hlasovat, ne, takže budeme pokračovat jednotlivě. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 15, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A osmnáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozměňovací návrh 19, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, kdo je pro druhou část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. A teď pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno. Hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Jasně přijato. Takže gratulujeme. Teď budeme pokračovat. Máme Evropskou službu pro vnitřní činnost. Kdo je pro ten poslanec? První, to je zamítnuto. E, pozměňovací návrh druhý, ten padá. Teď budeme tedy elektronicky hlasovat e, celkem o tomto rozhodnutí. Hlasování zahájeno, končím hlasování. Je přijato. Teď máme návrh usnesení, pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď máme pozměňovací návrh od AFETu 1.10, kdo je proti, kdo je pro, to je přijato čtyřka padá, kdo je pro pětku, šest, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, šestka, kdo je pro, ještě jednou, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato, sedmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si elektronicky překontrolujeme, poznávací návrh 8, Končím hlasování. Je to zamítnuto. Poslední na 9, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. Desítka, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zdá se, že je to odmítnuto, ale radši si to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 10. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasováním. Přijato. Ano, mě to taky hrozně štvalo. Teď máme eh, pozměňovací návrh ústní, kdo je pro eh, tento návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pojďme si to také zkontrolovat. Pozměňovací návrh 11. Končím kontrolní hlasování. Je to přijato, i když ten člověk, který to předložil, tak vol, hlasoval proti svému vlastnímu návrhu. Já tady nejsem o toho, abych tyto věci komentoval, ale teď budeme tedy hlasovat o tom původním textu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo e, se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Eh, to si překontrolujeme, pozměňovací návrh 14 si překontrolujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Je to přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Překontrolujeme si pozměňovací návrh 15. Hlasovali všichni? Stále ještě eh, kontrolujeme. Teď končí hlasování, takže je to přijato. Teď 13. padá. Teď kon AFE 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo je se zdržel, přijato. 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to radši, to je odmítnuto, 18, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel, pojďme si to překontrolovat, tu osmnáctku. Končím hlasováním. Je to přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22, kdo je pro? Ne, 20 už jsme odhlasovali, to bylo přijato. Já teď pokračuji pozměňovacím návrhem 22. Kdo je pro, kdo je pro, 22, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Ten další padá. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 24, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 25, kdo je pro,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 kdo se zdržel? Zamítnuto. E, FET 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď máme poslanecí návrh 32. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Poznací na 33, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 34, kdo je pro? Proti? Kdo se e, zdržel hlasování? Pojďme si překontrolovat pozměňovací návrh 34. Končím hlasováním. Je to přijato. Teď 35, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď máme čtyřicítku, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Elektronicky si překontrolujeme, je to tedy první část pozměňovacího návrhu 40. Končím hlasováním. Je to zamítnuto. A druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď 41, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Mohli bychom teď 43, 44 až po AFET 5 vzít najednou. To je přijato všechno. Děkuji vám t 48 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď budeme hlasovat pouze na, o části toho návrhu a 6, kdo je proti, kdo je pro, schváleno, 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to není jasné, čili věříme si hlasování k pozměňovacímu návrhu 49. Jasně přijato. 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, překontrolujeme si 50. Končím hlasování. Přijato. FED 3, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato.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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 56, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pak máme AFET 8, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. 50, 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62. Opět zamítnuto. Teď budeme elektronicky hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo pozměněno. Končím hlasování, končím hlasování. Je to přijato, chtěl bych pogratulovat zpravodaji a teď budeme pokračovat. Soudní dvůr, eh, opět poznací návrh, eh, navrhující odložení, to je zamítnuto, elektronicky hlasujeme o tom návrhu rozhodnutí. Stále ještě můžeme hlasovat. Teď končím hlasování je to jasně přijeto. Pokračujeme návrhem usnesení, poznat návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, přijato, pětka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, sedmička, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, devítka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel, přijato. Jedenáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo je... To si zkontrolujeme. Zkontrolujeme si pozměňovací návrh 11. Končím. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Se zdržel? Přijato. 15. je stažená. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Eh, odpadá. 7. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že nikdo eh, na to nereaguje, tak pojďme si to elektronicky ověřit. Pozměňovací návrh 18. Jestliže vy jste pro, tak je to určitě přijato ano. Ale vy jste vůbec eh, nezvedali ruku, takže proto jsem to nechal ověřit. Jestliže se EPP neúčastní toho hlasování, tak je to velice těžké pak odhadovat. Poznací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Jasně, zamítnuto. A dvacítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednoznačně e, zamítnuto. Teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je to přijato. Opět blahopřeji zpravodaji. Teď pokračujeme soudním dvorem Tady opět se jedná tedy o odložení eh, udělení absolutora, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, eh, čili můžeme elektronicky hlasovat eh, k tomuto návrhu rozhodnutí. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Jasně přijato. Teď máme návrh usnesení. Pan poslanec 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, pětka, přijatá, šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, sedmička, tady přidáváme slovo streamline, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Dále potom pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, desítka pro, proti, kdo se zdržel, přijato, jedenáctka, při, kdo je pro,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 Končím hlasování. Ano. Poznáte návrh 14, kde je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď máme stejné pozměňovací návrhy 15 a 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno, 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 20, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat k návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování, končím hlasování. <clears throat> To přijato. Opět eh, můžeme poblahopřát eh, zpravodaji. Teď pokračujeme dalším bodem, což je souhny rozpočet pro Evropský hospodářský a sociální výbor, kde opět tedy se tady jedná v prvním bodu o to odložení. Teď tedy budeme hlasovat e, o e, celkovém návrhu tohoto rozhodnutí. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, přijato. Pokračujeme tedy návrhem usnesení. Pozměňovací návrh dva Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Trojka pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Šestka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh pět, Že to odpadá. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 8. To je přijato. Další padá. Sedmička, devítka. Eh, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, desítka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, jedenáctka, pro, proti, kdo se zdržel, to není jasné, takže jedenáctku si ověříme elektronicky. Končím hlasováním. Přijato. O jeden hlas. Eh, teď poznáte 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zase eh, si to elektronicky ověříme. Dvanáctku. Zdá se, že tady je ten poměr stejný. Končím hlasování. Toto je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 15 pro, proti, kdo se zdržel, přijato, Sony, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato a pozměnit 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel se, přijato. Tak teď budeme hlasovat elektronicky o návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno. Končím hlasování. Jasně, přijato. Takže opět blahopřejeme eh, zpravodaj. Teď pokračujeme sedmičkou, což je výbor regionu. Zase pozměňovací návrh eh, o odložení, to je zamítnuto, takže teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu. Končím. Přijato. Teď je pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? přijato, e, trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, šestka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato, e, pětka padá, sedmička, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti. Já teď vás trošku pletu. Jde o pozměnací návrh 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Teď máme poznávací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme. Pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Končím. Je to přijato jedním o jeden hlas. A pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak, teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to e, přijato. Opět e, poblahopřejeme zpravodaj. Teď budeme pokračovat. Evropský veřejný ochránce práv.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 Končím hlasování. Jasně přijato. Opět blahopřeji zpravodaj. Teď se dostáváme k poslednímu, což je Evropský inspektor ochrany údajů. Tady opět máme první návrh týkající se odložení. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Teď budeme elektronicky hlasovat. Zahajuji toto hlasování. Končím. To je přijato, takže se dostáváme k usnesení poměrně na dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, Libe 1, 2, eh, to nemusíme, to už bylo ošetřeno. Trojka, můžeme trojku, čtyřku, pětku, šestku vzít společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, všechno přijato. A teď se dostáváme k pozměnce návrhu 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato a Libe trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď úplně poslední hlasování elektronicky, zahojí toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Čili je to také přijato. Opět po, uh, eh, blaho, po blahopřeji Darek Von požádal o procedurální otázku. Já bych chtěl velice stručně říci, měli jsme, máme za sebou velice eh, dlouhé hlasování a co se týká komise, mně přijde, že jsme několik eh, přeskočili, například 49. Možná, že by to měl překontrolovat sekretariat, protože měli bychom to vyřešit. Mně bylo řečeno, že tato, tyto pozměňovací návrhy jsou nějakým způsobem již ošetřeny, ale jestliže trváte si na tom, že bychom měli k tomu hlasovat, pamatujete si ta čísla, říkal jste 94 a 79, já jsem uvedl pouze jenom pár příkladů, protože jich bylo víc, ale byl bych velice rád, kdyby to sekretariát překontroloval. Pochopitelně to sekretariát může překontrolovat, ale jestliže již víme, eh, která to jsou, eh, které jsou to pozměňovací návrhy, tak bychom mohli hlasovat. Ne, to není možné, dobře, takže v tom případě to skutečně necháme překontrolovat a pokud to bude potřeba, tak se k tomu hlasování vrátíme třeba odpoledne. Má někdo nějaké další věci do různého? Pokud ne, takže končíme s hlasováním a budeme pokračovat s dalším bodem 48. Ehm, to je eh, ta návštěva delegace výboru KON v Bulharsku. Budeme pokračovat hned, nebo chcete kratičkou přestávku? Co pak je? Hmm.

Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen. Takže milé kolegyně, milí kolegové, mohl bych poprosit laskavě ty, kteří nebudou chtít být přítomně při příštímu bodu našeho programu, abychom mohli pokračovat v našem programu a teď budu hovořit německy. Milé kolegyně, milí kolegové, po hlasování dovolte, abychom se zaobírali zprávou o návštěvě delegace v Bulharsku v souvislosti se zastavením provozu jaderných elektráren naší zpravodajko Ingeborg Kresle a dovolte, abych ji nejprve dal slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme potřebovali trochu dlouho, protože jsme byli již před drahným časem v Bulharsku. Byli jsme na rumunsko-bulharské granice u Dunaje, čili v krásné krajině. A s bulharskými úřady jsme potom ještě něco dopracovávali a vyslali jsme další dotazník, kde jsme ještě zaslali otevřené otázky. Takže teď můžeme předložit zprávu která se pokouší opravdu popsat status odbourávání výroby jaderné energie. A chci poděkovat sekretariatu za jeho pomoc. Máme co dočinění s evropským financováním. Až do roku 2013 bylo to 850 milionů eur. Od roku 2014 do roku 2020 se počítá z 260 miliony eur, eh, které již jsou součástí těch více než 800 euro, které jsem uvedla 2014 až 2020, bude pouze financování pro odbourávání a nikoli pro kompenzační opatření stav. Eh, jednotka 1 až 4 byl, tam byl snížen provoz a podle údajů úřadu, my jsme to kontrolovali na místě, tyto reaktory již jsou prázdné, to znamená palivové tyče jsou pryč. Takže teď začíná s odmontováváním. Ráda bych připomněla, že v Litvě byla situace taková, že tam ještě nemohlo být započato s odbouráváním, protože palivové tyče jsou ještě v reaktoru. Také jsme navštívili jednu budovu, eh, která část těchto palivových tyčí již eh, přijala. Jednotky 5 a 6 ještě běží a dochází k nové stavbě jednotky 7. A to, co bych souhrně ráda řekla, bylo pro nás nesmírně obtížné hodnotit, jak to vypadá se stavem odmontovávání. Máme 5 nebo 15 Protože dalším provozem a dokonce novou stavbou je to tak, že stávající budovy a stávající zařízení se využívají i nadále. To znamená, existuje tady zabránění vlastně snižování provozu a odmontovávání díky tomu, že tam provoz ještě běží a proto bychom tam ještě měli jet a zkontrolovat aktuální situaci. Nejasná byla dělba kompetencí mezi Coastal eh, Power Plants, čili operativci, a státním podnikem pro radioaktivní odpad. To je ta vlastní organizace, která eh, vlastně uvádí v provoz odbourávání. My jsme se pokoušeli tedy zjistit, jak vypadá přesné přidělování personálu, ale nebylo to vůbec tak jednoduché. Zaobírali jsme se se spožděnými projekty, těch je pět, a zaobírali jsme se tím, k jakým více nákladům tato, tato prodleva vede. Sice Liquid Streaming Facility, pak nějaký výměník a to byly tedy ty hlavní projekty, kde docházelo k prodlevě. Intenzivně jsme se zaobírali tím, co bylo důvodem těchto prodlev a jaké finanční dopady to má. Pozemek Kosld je veliký. Já jsem se pokoušela zjistit přesnou lokalizaci, abych věděla, kde co je, kde jsou ty části, které se mají odbourávat a kde jsou ty, které zůstávají. No, tuto mapu jsme bohužel nemohli dostat ani žádnou abstraktní mapu, která by nám dala nějaký přehled, čili ani takovou povrchní kartomapu jsme nedostali. Potom jsme měli výměnu jednání s bulharskými úřady, abychom se domluvili na tom, co je zelená louka a bude-li či nebude-li. Když jsme tam byli, tak jsme se dověděli, že je taková louka plánovaná. Mezi tím nám sdělili bulharské úřady, že zelená louka, to nelze brát tak doslova, Greenfield, že nebudou strženy budovy, ale budou dále využívány pro průmyslové účely. A to byl právě ten bod, kde já se domnívám, že bychom se na to museli ještě za pár let podívat hmm. to, co jsme viděli, tak to bylo vysoce profesionální, byla tam řada mezinárodních předpisů, která byla dodržována s detailními výpisy to tedy se skutečně v Bulharsku dělá a přes prostřednictvím úřadu jsme nezískali žádný špatný dojem, ale musím připomenout, že jsme tam byli pouze dva dny, takže je nesmírně obtížné skutečně ohodnotit skutečný stav odbourávání, protože teď část toho obnosu by se měla používat také pro využívání alternativních energií a podle toho, jak to hodnotím já a celá skupina, tak tady je určitá mezera ve financování a v budoucích letech se tím budeme muset ještě zaobírat. Problémy, se kterými jsme se setkali v Litvě, jsme tam tedy neviděli v Bulharsku. A snižování provozu podniků, provozu ruku v ruce. Udělalo to na nás docela dobrý dojem. Potom jsme jeli autobusem a navštívili jsme také bulharský účetní dvůr a tady s velkými obavami pohlížím na to, že tyto tři osoby nebo čtyři eh, ředitel bulharského účetního dvora a tři jeho zástupci jsou ohroženi, protože bulharská vláda ve čtvrtek, tedy pozítří, plánuje změnu zákona, kde bulharský účetní dvůr rozšiřuje na devět podle zásady količ a to Bulharsko mělo už jednou do roku 2010 a já se obávám, že to ohrozí určitou nezávislost účetního dvora a to by samozřejmě byla politování hodná situace. Já bych chtěla důrazně vyzvat bulharské úřady, aby se nedotýkaly nezávislosti bulharského účetního dvora my jsme si byli s bulharským účetním dvorem i s parlamentními kolegy, s nimi jsme se sešli zajedno. že bychom velice uvítali, kdyby tady došlo k tomu, co jsme doporučili a domnívám se, že tento commissioning projekt budeme muset tady sledovat i nadále a budeme se muset aktivně do toho zapojovat, co jsme viděli, že problémy nejsou vůbec srovnatelné s problémy v Litvě, ale commissioning neběží tak hladce, jak jsme to viděli na Slovensku. To tedy moje zpráva, podněty, otázky. Ráda přijmu. Pan kolega Kalfin již něco dodal k písemné zprávě, ale obávám se, že tady tedy se nemohu se vším stotožnit, protože jsme měli také dlouhou výměnu názorů týkající se otázky více nákladů pro Bulharsko na základě e, snižování energetické výroby v jaderné elektrárně. A skutečnost, že tato jaderná elektrárna typu Černobyl byla odpojedna ze sítě. To byl určitý kompromis Bulharska při vstupu do Evropské unie, takže já bych teď parlament, do parlamentních textů nechtěla psát věci, z nichž naprosto jasně by, by mohla být odvozována další možnost financování z evropské úrovně. Pan kolega Kalven mi snad promine, já jsem pochopila to, co tady napsal, že bezprostřední efekt tady je ohrožen. My jsme hovořili s bohorskými organizacemi, s bohorskou organizací, která se zaobírá tím, jaký dopad má odbourávání kosla eh, na využívání energetické v Barensku, Wertembersku, ale tato organizace, která je pod vlivem EONu, nám ukázala, že energetická cena v Bulharsku je nejnižší v Evropě. Já jsem to teda nemohla nějak skloubit dohromady protože informace byly takové, že za několik let se tím bude muset zaobírat. Eine ganz wichtige, eine ganz Byla to tedy velice důležitá cesta, proto to, že uzavřela naši práci k tématu odstavování jaderných elektráren za doprovodu bulharského účetního dvora, jsem za to velice vděčná, ale nedostatečná transparentnost a rovněž otázka, kde si vlastně stojíme v tom odstavování, zůstaly stále ještě otevřené. Děkuji vám. No, děkuji mnohokrát, paní zpravodajce. Máte Nějaké připomínky, pan kolega Saflakakis. Chairman, I would like uh, to make a short Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se k tomu chtěl také vyjádřit. Hlavní otázky, které se řešily v Bulharsku, to byl tedy uh, bulharský úřad, který se zavázal, že tedy provede v Kozoduji audit. Uh, delegace se tedy uh, těší na to, že získá výsledky tohoto auditu a vyzývá bulvarský parlament, aby věnoval řádnou pozornost eh, Eh, prověření závěru tohoto eh, auditu. 260 eh, milionů euro je tedy v příštím víceletém finančním rámci vyhrazeno právě na odstavení elektrárny v Kozlodu. Já si myslím, že tyto prostředky by měly být použity pouze za účelem odstavení elektrárny z provozu. Jednotky pro zprávu by tedy měly být vždycky vyhrazeny jedné eh, konkrétní organizaci. Je to jedna otázka, která se týká udělování licencí. My tady vidíme určité riziko, pokud jde o udělování časově omezených licencí. Eh, zkušenost Eh, pracovních sil by tedy měla být více zohledněna, tak aby ta práce eh, byla atraktivnější. Kromě toho bych vás rád upozornil na skutečnost, eh, že druhý dotazník byl tedy rozeslán bulharským úřadům a jde o to, aby tady tady nedošlo k prodlení. Aby tady nedošlo k prodlení způsobenému eh, s fungováním jednotek 5 a 6 je tedy potřeba, aby byla zajištěna eh, dodávka elektrické energie a eh, topení. Vědecké vysvětlení se tedy týkalo Eh, vyhořelého paliva a odpadu. Eh, je potřeba to považovat za eh, surovinu, která je možno dále zpracovat ekonomicky výhodným způsobem, tak aby to bylo zároveň výhodné i z technologického e- a ekologického hlediska. Další informace se konají, teda týkají zprávy o bezpečnosti, která se tedy očekává, pokud jde o elektrárnu v Kozloduj do poloviny roku 2013. Pozice bulharské vlády eh, musí být zohledněna. Bulharsko tedy musí i nadále eh, zohledňovat všechny aspekty při využití jaderné energie a musí se tedy snažit eh, o co možná nejlepší využití životního cyklu elektrárny v Kozlody je potřeba, abychom tedy zřádně zohlednili všechna tato opatření. Děkuji. Já Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Nakakisi. A teď je na seznamu pan Paul Rubik. Děkuji vám. Velice mě těší, že došlo k eh, uskutečnění této cesty. A že jsme skutečně získali informace. Myslím si, že tady se vždycky také jedná o to, abychom zohledňovali náklady životnosti od elektrárny od prvního schválení až do odstavení a tady náklady na bezpečnost a na zajištění komise commissioningu hrají velkou rolu, roli. Myslím si, že mm, do budoucna mm, budeme muset odstavit více jaderných elektrán v Evropě a otázkou bude, kdo ponese náklady. Existují e, nějaké příklady bez practices, e, to mm, by bylo důležité. Tento proces učení se je pro nás všechny nesmírně důležitý abychom mohli vyvodit z toho důsledky a viděli, v jakých stádiích se nacházejí nejrůznější oblasti. Protože samozřejmě i tady státní dotace či dotace z Evropské unie mm, souvisí s celou řadou otázek. A je třeba zejména ve výboru, který se zaobírá energetikou, eh, diskutovat o tom hlouběji, zohledňovat ty rozdíly v 28 členských státech a podívat se na to, jak bez subvencí by šlo provést ty odstávky. Je to nesmírně důležitá tematická oblast a těší mě, že náš výbor vyhotovil takto hlubokou analýzu. Děkuji mnohokrát. Máte ještě někdo něco k tomuto bodu? Smím se zeptat, jestli je tady někdo z komise, který by se chtěl vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Prosím, dávám vám slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji. Eh, chtěl bych říct si něco k té zprávě obecně eh, v tom smyslu, že tato zpráva je velice vyrovnaná, že odráží skutečně tu současnou situaci, eh, která existuje v Bulharsku. Co se týče některých těch otázek a připomínek, které zde zazněly, celá ta, celý ten proces odstávky je pod kontrolou toho státního podniku bulharského. A my jsme zjistili, že ta eh, manažerská eh, jednotka, ty konzultanti všichni jsou plným způsobem integrováni do té celé organizace odstávky, spolupracují také s manažery eh, bulharskými. Z tohoto hlediska tedy žádný problém my tady nevidíme. Co se týče eh, toho, těch povolenek, tak eh, tady si myslím, že je potřeba eh, mít na paměti, že se jedná o národní kompetenci a ten přístup, který zvolilo Bulharsko, musí být přijat za eh, podmínky, že také evropská legislativa je respektována. V současné době nevidíme eh, žádný problém s tím eh, udělováním licencí, spíše naopak. Ten současný stav u obou těch bloků 1, 2 i 3 a 4 a to řízení tedy toho radioaktivního odpadu, což je v, té, v tom stádiu před udělením licence, Eh, tak tady skutečně eh, bude to všechno souviset s tou, za, s tou konečnou eh, licencí na celkovou odstávku. Co se týče personálu, jsme si vědomi toho, že toto představuje problém, hlavně problém před převedením těch jednotek 3 a 4, nebo bloku 3 a 4, zdá se, že tady může existovat určitá demotivace, protože často tito lidé nevěděli vůbec, co se od nich chce, nevěděli, co budou dělat, pracovali ve výrobě a najednou tedy eh, od nich se chce, aby to všechno rozebrali. To, na čem pracovali v současné době, dochází k určitému eh, transferu eh, lidé vědí, co se od nich chce, zvýšila se motivace těchto pracovníků jsme si kromě toho vědomi i toho, že eh, například to souvisí s otázkou udržování znalostí, eh, schopností a tak dále. I tyto věci monitorujeme. Eh, v této oblasti žádný problém v současné době nevidíme. Takže doufám, že jsem reagoval na všechny ty otázky. Možná, že jsem na něco zapomněl. Rád se k tomu vrátím. Děkuji. To je přesně ten případ a proto dovolte, abych paní zpravodajce dal ještě slovo. Děkuji. Mám k tomu dvě otázky. Za prvé, jak to vypadá s tou zelenou loukou? Jak to má vypadat za 30 let? Jak bude ta oblast vypadat za 30 let? Protože my jsme tady pochopili, že se má jednat o zelenou louku. E, byť tady ta zelená louka je v mnoha dokumentech zmíněna, tak to tak v podstatě nebude. To je jedna věc. A druhá věc. Uh, pokud si uvědomíme, že už tam tedy byly investovány do určité prostředky, v té zprávě eh, se také objevuje eh, příloha se smlouvami, které byly doposud uzavřeny. Pokud se podívám na ty smlouvy, tak zjistím, že tady je 45 eh, dokončených projektů. To jsou tedy smlouvy do 100 000 euro. Já si myslím, 18 eh, je mezi 100 eh, a 300 eh, tisíci eur Já si myslím, že 100 tisíc euro to pravděpodobně není projekt, který by byl hodný odstavení jaderné elektrárny já se tedy ptám, eh, kde se v tuto chvíli nacházíme, jestli eh, od, od nuly do jestli jsme na 5%, na 15% nebo kde jsme. Eh, to je tedy další otázka na zástupce. Jsou tu další otázky na zástupce komise? Pokud ne, tak prosím, abyste odpověděl na otázku, kterou vznesla paní zpravodajka. Děkuji. Pokud jde o tu zelenou louku nebo ten brownfield, to průmyslovou oblast, tak očekáváme eh, to, že to tedy bude ta průmyslová oblast. To znamená, že to bude i nadále centrum pro eh, výrobu jaderné energie. Eh, bude tam sedmý blok, s tím počítá tedy bulharská strana. Mělo by se tam začít se stavbou během několika příštích let. To znamená, že pokud se podíváme na situaci v blocích 1 až 4, tak očekáváme, že eh, to tedy v, závěrečném, eh, v závěrečné fázi nebude eh, zelená louka, ale že to bude průmyslová oblast, která bude využita k průmyslovým účelům. Omlouvám se. Mohla byste prosím zopakovat druhou otázku velmi stručně, protože jsem trochu ztratil to, zapomněl, na co jste se ptala. Eh, to se mi nestane neustále, to znamená, že se musím okamžitě hlásit ke slovu. Chtěla jsem pouze vědět, možná, že bychom to mohli vyjasnit, chtěla jsem vědět, eh, jak jsme daleko. Pokud si představíme ten proces odstavování od nuly do 100, to znamená, že jsme s tím hotovi, tak bych se ráda zeptala, kde v tuto chvíli jsme. Jestli jsme na 3%, to znamená, že zatím bylo demontováno, byly demontovány 3% nebo eh, 15, 25 Ráda bych se zeptala, jak jsme pokročili v tom eh, procesu odstavování. S tím, že 100 znamená, že už je to všechno hotovo. Děkuji a prosím o odpověď. Okay. Dobrá. Je pochopitelně mimořádně obtížné eh, vám to vyčíslit. Um, ale pokud eh, eh, chcete, abych vám to uvedl v procentech, tak je to někde mezi 10 a 15 procenty. Ale důležitějším eh, je to, pokud to chcete nějakým způsobem kvalitativně vyjádřit, pak je důležitější asi to, že se dostáváme ke konci té počáteční fáze tohoto procesu a doufáme, že v letošním roce Eh, bude udělena pro bloky 1 a 2 ta licence na odstavení a v příštím roce, že by to měly být tedy potom bloky 3 a 4. Jak jste sami viděli, již eh, dochází v současné době eh, k pomalému roz, rozebírání těch turbin v té části bloku, kde jsou tedy turbiny a myslím si, že eh, i trojka a čtyřka brzy eh, tyto bloky, že i tam turbiny brzo, budou brzy demontovány. Eh, jedná se tedy o oblasti, které nejsou radioaktivní, čili jakmile získáme tuto licenci pro odstávku, tak potom ten proces se velice urychlí. Děkuji. Má ještě někdo nějaké e, připomínky nebo chtěl by se přirazit o slovo e, k této zprávě, která se týkala této cesty do Bulharska? E, ještě bych chtěl přijít, vrátit se k otázce Bulharského účetního dvora. Já jsem zaslal otázku komisi, jejíž, jejímž předmětem je získat stanovisko do jaké míry legislativní návrhy v Bulharsku jsou v souladu s evropskou legislativou. Po případě zda jsou tady viděny nějaké možné konflikty, protože samozřejmě jsme odkázáni na to, aby tyto instituce nejvyšších účetních dvorů fungovaly podle evropských kritérií, které tedy udrží funkce schopnost, ale po mém prvním odhadu je to kompetence, která spadá do vnitrostátní kompetencí a tudíž do kompetence bulharských úřadů a jsem teď zvědavý, jaký výsledek budeme mít. Prosím. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že Pakliže eh, tomu volič nezabrání, mám pocit, že tam pojedu ještě jednou, protože je to krajině velice doporučení hodné, je to tam krásné, protože tam je Dunaj široká, několik set metrů, něco takového vůbec ze střední Evropy neznáme. Je to překrásné. Pokoušeli jsme se skutečně pracovat velice důkladně, jak řekl Georgios, my jsme si nechali skutečně spočítat palivové tyče. Čili ty detaily jsme přesně sledovali a také se domnívám, že návštěva možná byla příliš brzo a proto bychom možná měli ještě navštívit Bulharsko, abychom viděli stav začátku před koncem. Děkuji mnohokrát. No, děkuji vám. A tak můžeme uzavřít tento bod. Děkuji vám mnohokrát. A teď se jistě dostaneme k dalších diskusích, které však budeme vést odpoledne. Začneme s zprávou Evropského účetního dvora a tím pádem mi dovolte uzavřít naše dopolední zasedání. Děkuji vám všem a sejdeme se opět v 15 hodin. Děkuji.